Klozovského, a to s účinností k 27.11. O ně nastoupí pana Marka Josefa Kobarčika a Davida Bulana Jackiviče. Já tady eh, vítám nové kolegy a připomínám, že podle ustanovení jednacího řádu podle jednacího řádu mají plná práva, mohou se účastnit eh, zasedání parlamentu a jeho